vše my měli bychom. Není, bohužel budeme muset přerušit na chviličku, protože se zdá, že zpravodajové jste nebyli, ale jste, vidím zpravodajku, takže opravdu jste včas dorazila, vážený, vážená paní kolegyně, a proto se můžeme rovnou věnovat vaší zprávě práva žen v přistupujících balkánských zemích. Samozřejmě, že vám dám chviličku, abyste se posadila takže a potom samozřejmě okamžitě vám dávám slovo. O, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, já to vezmu anglicky, když dovolíte. Já jsem se právě hra- vrátila z hlasování, omlouvám se všem za drobné spoždění. Ráda bych skutečně ze srdce poděkovala všem spolupracovníkům na toto téma. Samozřejmě jsou zde stínoví zpravodajové a pak je zde také sekretariát výboru, a pak je zde Evropská komise, která eh, ve všech fázích zpracovávání této zprávy nám byla poradcem a sdílela s námi své zkušenosti a poznatky, což bylo skvělé. Eh, rovněž také téměř všechny vlády balkánských států reagovali na návrhy pozměňovacích návrhů, pak jsme zde měli celou řadu nevládních organizací, alespoň nějakých 20, pak spousta agentur, takže celkově to byl obrovský počet lidí, kteří se na této zprávě podíleli a tím pádem ještě vlastně před tím hlasováním už vidíme, že ta zpráva splnila svůj účel, protože takováto široká rozprava o právech žen se v balkánských státech odehrála a už vidíme, že byla zohledněna. Nevládní organizace tuto zprávu používají k prosazování svých cílů a k jejich rozšiřování. A já sama už jsem byla pozvána do celé řady parlamentu, abych tam o této zprávě, po té, co o ní zítra budeme hlasovat, prohovořila. Velmi ráda pak říkám, že už eh, vlastně, že došlo k velkým schodám mezi původním návrhem a e, zprávou, která se bude hlasovat. Je to například jeden odstavec e, týkající se Chorvatska, který už byl splněn a proto z té zprávy dokonce vypadne. Doufám, že už v tomto roku nebo v příštím roce pak když dojde přeskumu, bude v podstatě tato zpráva nepotřebná, protože všechny v ní uvedené body už budou danými zeměmi zohledněny a tyto země budou dále prosazovat práva žen. Nejdůležitější součást této zprávy je to, že mnoho práv dnes existuje pouze na papíře. Balkánské státy velmi pilně přijímají možné, všechny možné právní úpravy, které přibližují evropskému aký, ale v praxi mnoho žen v těchto zemích eh, tato práva nemůže využívat, protože o nich buď nevědí, nebo proto, že tam neexistují instituce, kam by se mohla, mohla hlásit diskriminace, nebo eh, protože právní stát v těch zemích pro ženy zatím nefunguje tak, jak by měl. Takže těmito doporučeními, a je to výjimka, nehovoříme pouze o obecné situaci pro všechny tyto země, vypsali jsme naopak velmi konkrétní doporučení pro jednotlivé státy na západě Balkánu a doufáme, opravdu doufáme, že ty státy tu hozenou rukavici zvednou a začnou tato doporučení implementovat tak, abychom odstavce o nich mohli z příštích podobných zpráv vyjmout. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, a slíbila jsem to některým kolegům, že eh, proběhla dosti komplexní debata k tomu, jak nazvat jednu konkrétní zemi, zda bývalá eh, Jugoslávská republika Makedonie, a nebo zda bychom měli vypustit to bývalá Jugoslávská republika. Nakonec jsme dospěli k širokému kompromisu a rozhodli jsme se používat podstatné jméno eh, Jugoslávská republika Makedonie a jakožto adjektivum používat makedonský, makedonská, makedonské a doufám, že e, už to všem bude stačit ve všech členských státech EU, tak i v dané zemi, o které teď mluvím. Bylo mi řečeno, že asi ne všechny lingvistické verze se tímto řídí, Eh, a doufám, že i tento problém rychle vyřešíme tak, aby všichni mohli být co nejspokojenější a aby všichni mohli hlasovat celým srdcem pro. Děkuji. Adam Cornelisen. Děkujeme, vážená paní kolegyně Cornelisen a nyní samozřejmě rovnou ke HDI. Paní Severelská má slovo. Děkuji. Děkuji bardzo, paní Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tato zpráva nám umožnila zcela jasně vyjádřit, jak vypadá situace práv žen v zemích na Balkáně. K jejich situaci jistě přispěla tamní kultura a tamní dějiny. I nadále je tomu tak, že je tam velice malý podíl žen, které jsou profesně činné a ty, které jsou profesně činné, se týkají, potýkají svou řadou potíží. Máme se jakési nerovné vnívání pohlaví v těchto zemích. A to samozřejmě musí být předmětem našeho protestu, protože jsem velice eh, jaksi potěšena, že Evropský parlament se tady obrací na vlády balkánských zemích a soustředí se přesně na tyto aspekty nerovného zacházení mužů a žen. Doufám, že stanovisko parlamentu přispěje k tomu, aby práva žen a mužů na Balkáně, v balkánských zemích byla postavena na rovinu. Děkujeme, paní Dan. Děkujeme, paní Dančela má slovo. Na základě statistik, mám k dispozici, vidíme, že je zde nedostatek informací, pokud je o nerovnost mezi pohlavími, násilí eh, proti ženám, porušování práv v balkánských zemích. Ještě my samozřejmě potřebujeme tato data, potřebujeme tyto statistiky, tak abychom mohli bojovat proti eh, těmto nešvarům. Evropská komise by měla monitorovat situaci práv žen, vynucování těchto práv, těchto zemí a samozřejmě trvat i na zlepšování ekonomických a sociálních podmínek žen. Samozřejmě, že bychom měli podporovat zaměstnanost žen a férové zastoupení žen i v rozhodovacích procesech. Zároveň bychom měli podpořit podnikatelského ducha mezi ženami, což je podle mě zásadní pro posilování demokracie v balkánských zemích, které jsou kandidátskými zeměmi. Děkujeme. Paní Bertman má slovo jako další. Äh, ano, země západního Balkánu jsou kandidátskými zeměmi a všechny pracovali tvrdě, různě tvrdě, ale snažili se eh, schválit odpovídající nutné předpisy v oblasti rovnosti žen a mužů, ale skutečná realiza těchto práv, tak aby byla žita, potřebuje ještě v některých zemích mnoha kroků. Jak jsem mi říkala, eh, ty různé země jsou v různé situaci, jsou různě daleko v této věci, ale to musíme posílit eh, účast žen na politickém rozhodovacím procesu a eh, rovněž neustále poukazovat na rovnost práv žen a mužů. Děkuji za zprávu, je velice vyvážená, velmi objektivní a co se mi líbilo obzvláště je to, že tam jsme jasně potrhli ty kroky, ke který, kterých již bylo dosaženo a proto apeluji na tyto země, aby neustávali ve svém úsilí. Děkuji mnohokrát. Děkuji nyní má slovo paní Lujáček. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a pánové. I já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za velmi dobrou zprávu. Jak už říkala Marie Cornelissen, už eh, celá řada zemí na to reaguje a celou řadou eh, těch kritických bodů se aktivně zabývá. Je samozřejmě potřeba se situací žen na západním Balkáně zabývat, podobně jako všude jinde. A to proto, že je tak důležité po válkách eh, v 90. letech, to znamená ještě v období před nějakými deseti lety, zaměřit se na důležitost eh, pozice žen Stále se na pořad jednání nedostávají témata jako znásilňování žen během válek nebo souzení válečných zločinců, ať už jsou jakékoliv národnosti. E, ženy, které byly během války znásilněny, se zatím spravedlnosti nedočkaly a je to právě toto, na co se tato zpráva zaměřuje a je důležité, aby se to nezaměřoval i právní systém. Podobně například jako na politickou participaci žen. V Kosovu je legislativní požadavek na e, jednotřetinové zastoupení žen v parlamentu a myslím, že i jinde by to mělo být stejně. Děkuji, slovo má pan Paška. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Eh, chápu přístup paní poslankyně Cornelisen, že při vyhodnocování postavení žen a dodržování jejich práv na balkánských zemích v rámci toho nechce poukazovat na konkrétní nedostatky, nemohu přesto přehlížet rozdíly mezi konstatováními v předložené zprávě a mezi naším usnesením z minulého měsíce, kde jsme v bodě 38 v rámci hodnocení procesu integrace Kosova vyzvali kosovskou vládu i parlament k tomu, aby byli aktivnější při vykonávání předpisů namířených proti domácímu násilí a proti obchodování s lidmi v dané zemi. Konstatovali jsme také, znepokojení nad vysokou mírou nedokončeného vzdělání děvčat a žen obecně v Kosově, eh, v Kosovu stejně jako nad eh, nedostatečným zastoupením žen v klíčových sektorech ve společnosti. Proto by možná bylo vhodné, aby obsah dokumentu, kde hodnotíme tu samou problematiku v té samé zemi a v podstatě v té samé době, eh, byl s tímto co nejvíce v souladu. Děkuji vám za pozornost. Pan Kukan. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, když se na to podíváme ve smyslu tradičních stereotypů, které pořád existují v balkánských státech, eh, tak vidíme, že práva žen to je zásadní pro modernizaci. Jakožto zástupci EU máme povinnost eh, přispět k modernější, zdravější společnosti, která se jednou stane součástí naší evropské rodiny. Jsem přesvědčen, že Evropská unie by mohla více podporovat eh, eh, ženská práva v daném regionu a jejich mainstreaming, ale váhám, zdali by to mělo být prostřednictvím pozitivní diskriminace a kvót, anebo tím, že bychom vytvořili a zlepšovali podmínky pro podnikatelky, ženy, pro to, abychom eh, eliminovali ty diskriminační stereotypy. Jakožto politik se často setkávám se ženami z tohoto regionu, které se dostaly na vysoké politické funkce. Jsou třeba, ať je to, ať e, jsou to tedy ministři e, z Albánie, z Kosova, bývalý ministři z, ministrině z Makedonie a dostali se do těch funkcí bez kvót. Já děkuji paní Kornelisen, že se tak angažuje. Je to velice ušlechtilé. Děkuji, pane Kukane a paní Kleberhek Kušní má slovo v imenu SND by se želela zahvaliti podporučovalky za. za snd za socialisty demokraty chci poděkovat zpravodajce za velice eh, dobře připravenou a důležitou zprávu, která zdůrazňuje jak mm, je eh, důležitá eh, situace rovnosti žen, i když se zlepšuje, tak pořád ještě tam jsou určité problémy, které třeba řešit. Jeden z velkých problémů je malý počet žen, které jsou aktivní na trhu práce, to znamená finančně hodně závisí na mužích. Druhý problém je malý počet žen v rozhodovacích funkcích, ať v politice či v ekonomice. Tak, abychom mohli dosáhnout rovnosti i v této oblasti, tak musíme implementovat kvóty a jedna země to již udělala, jiné ne a musíme eliminovat stereotypy. Nadešla chvíle, aby vlády těchto států aby se zavázali, že budou respektovat mezinárodní standardy, a to nejenom v politice, ale i v ekonomice, jakožto, jak řekla zpravodajka. Teorie je jedna věc, ale činy druhá věc. Děkuji a nyní má slovo eh, pan Ruan. Zásada rovnosti v kandidátských zemích ne, ne, není dosud kompatibilní s právními předpisy EU. Ehm, participace žen v politice v těchto zemích má obrovský význam pro stabilizaci a řešení konfliktů a samozřejmě urychlí přistoupení těchto zemí k EU. Je nepřijatelné, že dodnes Například ve venkovských oblastech bývají ženy často obětí diskriminace z náboženských nebo etnických důvodů. Absence právních nástrojů chránících ženy proti násilí, absence antikoncepce a dalších prvků roku. To vše stěžuje uplatňování základních lidských práv v těchto zemích. Proto doporučuji srovnávání těchto zemí a právní reformu, která by implementovala hodnoty EU v oblasti genderové rovnosti. Děkuji. A nyní pan Koferaty. Děkuji. Právo, eh, práva žen, to je důležité téma, vždy důležité a především pokud jde o země, které eh, směřují směrem k normalizaci hm, demokracie. Je mm, velice důležité, aby toto téma tedy eh, bylo řešeno i eh, prostřednictvím občanství, eh, ale i prostřednictvím trhu práce, protože často mají velice slabou pozici na trhu práce a v podstatě mm, teď v době krize především to platí o to více, protože ta pácha velké škody na všech. Je třeba tedy věnovat konkrétní pozornost všemu, co se týká způsobu zapojení žen na trhu práce, které často mají vůbec problém nalézt práci a často je to práce velice špatná. Ženy ani nejsou dostatečně informovány a často jsou penalizovány eh, na trhu práce, protože jsou diskriminovány vůči mužům, co se týče odměňování či konkrétních práv. Proto je žádoucí, abychom vždy se <clears throat> podívali na to nejenom z pohledu občanských práv, ale i z pohledu práv na trhu práce. Pan Kelly, děkuji. Děkuji, zpravodajce za vynikající práci, kterou odvedla. Eh, děkuji eh, za tento přístup k tématu, který je pro nás všechny důležité. Musíme si uvědomit, že ve člověk odpoledne se budeme věnovat problematice lidských práv po celém světě a eh, právě tady bývají, že nám často práva upírána. V Evropské unii si musíme uvědomit, že oficiálně existuje rovné postavení mužů a žen. V praxi se však ženy setkávají s obtížemi v překonávání překážek, když se snaží uplatit například v politice i jinde. A právě proto je o to důležitější, aby přístupující země vnímali tuto problematiku jako prioritu a zasazovali se o rovné postavení že jinak by jim přístup měl být znemožněn. Děkuji. Eh, pa, vidím pana Borese, prosím. Děkuji. Chci také poděkovat paní zpravodajce za její výbornou práci. A kdykoliv hovoříme o právech žen, musíme si uvědomit historii Balkánu protože část Balkánu je již v EU, část u kandidátské země, ale tento region prožil a prožívá komplikovanou historii, stále se musí usmiřovat s obtížnou minulostí, především minulostí plnou válek v kontextu zneužívání lidských práv a práv žen. V současné době však můžeme sdílet dobrou praxi, dobré zkušenosti a myslím, že nastal čas podporovat výraznější účast žen ve veřejném životě a ještě výraznější podíl žen například ve vedení společností. A právě tuto nejlepší praxi bychom měli prosazovat a rozšiřovat. Měli bychom se snažit zapojit do EU všechny státy Balkánu a právě politika propagace rovnoprávného postavení žen má velký význam a měli bychom jít příkladem v přípravě vlastních právních předpisů. A měli bychom apelovat na tyto státy, aby upravili svou legislativu také náležitým způsobem. Musíme také monitorovat situaci. Děkuji. Děkuji vám všem. Nyní paní Krus. Děkuji vám pane předsedo, vážení poslanci. Vítám zprávu paní Cornelisen o problematice eh, práv žen v přistupujících balkánských zemí. Uvědomuji si, že bere na vědomí celou řadu zainteresovaných subjektů, včetně organizací občanské společnosti, poslanců, zástupců vlády v celém regionu a zpráva poukazuje na témata, která i komise považuje za významné při hodnocení dosaženého pokroku v oblasti práv žen na západním Balkáně. Jak zpráva uvádí, provádění legislativy a její vymáhání má klíčový význam a proto komise nejenom pomáhá s transpozicí právních předpisů v oblasti rovnosti mužů a žen v kandidátských zemích, ale poskytuje také finanční podporu a monitoruje implementaci a vymáhání právních předpisů celou řadou nástrojů v rámci předvstupní strategie. Jak dobře víte, plná transpozice a vymáhání všech směrnic EU v oblasti práv žen a rovnosti mužů a žen představuje zásadní základní podmínku pro vstup do Unie. Velký význam má také vytváření institucionálních a správních struktur, které usnadní uplatňování těchto práv v praxi. V tomto kontextu Evropská komise zdůrazňuje výraznější zaměření se na rovnost mužů a žen a Například v této oblasti pomáháme i prakticky ve vzdělávání soudců, spolupracujeme také s nevládními organizacemi, které se věnují této problematice. Iniciativa pro demokracie a lidská práva může například pomáhat přímo ženským organizacím Eh, které již z tohoto mechanismu získaly určité prostředky. Posilujeme také iniciativy za práva žen formou technické podpory, která je určena projektům nevládních organizací. Ehm, již ve strategii rozšíření za rok 2011 jsme doporučili inovativní přístup který bude prosazovat změny v oblasti spravedlnosti a základních práv. Tato strategie nabídla výraznější mechanismy s tím, že kapitola 24 věnovaná spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti a kapitola 23 věnovaná soudnictví a základním právům se zaměřovala na hlavní reformy. Právě tato kapitola se také bude uzavírat jako poslední poté, co se zemí podaří eh, prokázat změny v praxi. Jsem spokojená s tím, že Chorvatsko jako budoucí členský stát Unie dokončila sjednocení legislativy v oblasti genderové rovnosti. Také vítám váš návrh, aby genderová rovnost v Chorvatsku byla příkladem pro celý region. Toto je další příklad transformativní moci procesu rozšiřování. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, a děkuji vám, vážení kolegové, a zvláštní díky paní Marie Cornelisen. Hlasovat budeme zítra ve 12.30. Děkuji vám všem. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Weber ehm, o standardních podmínkách svobody sdělovacích prostředků v EU. Dávám slovo paní zpravodajce.